Buonasera, ringrazio i presenti. Dobré odpoledne. Děkuji účast, účastníkům, samozřejmě nemohu poděkovat těm, kteří chybí, protože to by si nezasloužili. Blíží se nám Vánoce, ale vrhneme se na naši práci. Kromě toho bych vám připomněl, jako je obvykle, že nezapomínejte na to, že zasedání se vysílá na webu. Pořád jednání jste dostali k dispozici již 14. prosince a pokud nemáte žádné námít, námitky, tak eh, agenda je přijata a přejdeme k bodu číslo 24 sdělení předsedy. Původně jsme předpokládali, že propěhne diskuze o článku 70, ale po diskuzi, která proběhla 22. listopadu, je tady kolega Vredo? Ano. Tak kolega se setkal 16. 6. prosince se stínovými zpravodaji a 13. referoval eh, konferenci předsedů o stavu věcí. A vyjádřil svoji preferenci, abychom tento bod nezařadili na náš pořad jednání. Nicméně pokud pan Verero nám chce říci, jak tato setkání proběhla, tak samozřejmě je na to prostor, pokud to zvládnete stručně. Bude to skvělé. Prosím, máte slovo. Gracias, señor presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ještě chvíli před jednáním konference jsem se setkal se stínovými zpravodaji této zprávy. A během tohoto setkání jsme hovořili o různých možnostech, jakým posílit hlas parlamentu. A to i nad rámec rozhodnutí, která mohou být přijímána v rámci konference předsedů. V případě, že tedy to rozhodnutí výboru je předmětem veřejné debaty, a stejně, jak pan předseda říkal, jsem poté tedy přešel na jednání konference předsedů a tam jsem představil ty základní směry této zprávy. A po tomto mém sdělení nebo po této prezentaci se různí předsedové ozvali, stejně jako pan Čerkovský například, který zastupoval výbor AFKO. A musím říci, že takřka jednohlasně, ale ne ani tařka, takřka jednoznačně, opravdu jednomyslně všichni předsedové, kteří se přihlásili o slovo, hovořili o složitostech, které by vznikly nebo vyplynuli z toho důvodu, že by tento mandát v podstatě šel pod, nebo všechny tyto mandáty šly do pléna a potom byly podrobeny ještě tedy určitým změnám. To znamená, že jsme hovořili o důležitosti najít nějaké řešení v rámci výboru Afko, tedy jak, jak si ve spolupráci s výborem Afko nějaké řešení, v rámci něhož by se plénum mohlo vyjádřit, ale takovým způsobem, aby ve skutečnosti to neodpovídalo v podstatě nějaké běžné praxi, aby se tady spíše jednalo o takovou brznou páku. Ve chvíli, kdyby určitě určitý počet poslanců parlamentu měl pocit, že je třeba tady zasáhnout nebo um, zajistit změnu. Hovořilo se i o lhůtě pro pozměňovací návrhy a já si myslím, nebo hovořilo se o tom, abychom s tím ještě počkali, abychom se k tomuto tématu vrátili po vánočních prázdninách, abychom tedy ještě jednou řekli, co je tady třeba udělat, stanovili lhůtu pro pozměňovací návrhy. To znamená, že já jsem se tedy účastnil tohoto jednání konference předsedů a chci to tedy schrnout tak, že předsedové eh, stejně i jako zástupci různých výborů, výborů, které mají velmi důležité legislativní eh, pravomoce, tak všichni tito, kteří se vyjádřili tím způsobem, že je velmi důležité se ještě jednou této otázce věnovat a zajistit, aby ten postup byl opravdu co nejhladší, eh, když hovoříme o mandátech do pléna. Nessuno vuole intervenire. Přes nikdo vystoupit. Kolega Guerrer nám řekl, jaký je směr. A sice potřebujeme najít takový systém, který nám umožní, že budeme mít nadměr, nadměrný počet diskuzí o eh, vyjednávacím mandátu. To je směr, kterým bychom chtěli jít. Samozřejmě kon- konkrétní podobu to ještě musíme určit. A lhoutu neučíme dříve než na příštím zasedání. Dnes večer proběhne setkání společně s výborem Ekon. Myslím, že to bude v této místnosti. A společně bychom měli eh, diskutovat s zástupci tohoto parlamentu, kteří se účastnili jednání hm, a jsou také součástí našeho výboru, 103 členové. Pan Brok. Předseda liberálů. A budou tady, aby nás informovali o diskuzi, která proběhla dnes ráno. Naplánovali jsme to na půl sedmou. A naplánovali jsme ještě další diskuzi 9. Eh, ledna, mimořádní zasedání. A pozvali jsme jak pana Baroza, tak předsedu rady. Očekáváme odpovědi a když budeme mít jistější informace, tak eh, vám je sdělíme, ale v každém případě datum 9. ledna je již eh, jasné. Pak bylo setkání koordinátorů, ty se shodly, pokud jde o tyto body. A kromě toho jsme se dohodli, že je tady schoda ohledně iniciativy. Změníme nadpis, bude následující, pokud tedy budete souhlasit. A jsou to ústavní problémy v diferenciaci zprávy ehm, EU. A ta změna je ve slově diferenciace Spravodaj zatím není určen, ale učiníme tak při příštím setkání. Pak se hovořilo o potřebě další autorizace. Týká se to zprávy z vlastní iniciativy a titulem na základě toho, o čem přemýšlel pan kolega Lamasur, a to jsou vztahy mezi Evropským parlamentem a institucemi, které představují, zastupují eh, vnitrostátní vlády. A jak je zjevné, tak eh, zpravodajem bude pan kolega Lamasur. Pak je tady navrhovatel, protože je zapotřebí vypracovat stanovisku pro eh, výbor jury o lepší, mm, lepším vytváření právních předpisů. Zatím nemáme ještě jméno. Pane Guedrero, kdo bude zpravodajem pro lepší tvorbu právních předpisů? Ještě jméno neznáme? Dobře, nevadí. Určitě, určitě to bude paní Regnerová. Paní Regnera. Regner... Paní Regner to tady bude. Pokud nemáte námitky, jak vypadá, jak to tak vypadá, nemáte námetky. 28. září, zápis ze setkání 5. října, 10. 11. října, 24. října a 17. listopadu vše tohoto roku schválení zápisu. Tyto zápisy máte k dispozici, jak je obvykle. Pokud máte nějaké připomínky, také vyjádřete, jelikož je nemáte, jsou přijaty. Můžeme přejít k bodu číslo 4, to je nejdůležitější bod dnešního zasedání. Týká se to rady. Jak víte, na radě byly učiněné určitá rozhodnutí. Za prvé, nedojde ke změně smlouvy o EU, o fungování EU, ale byla potvrzena vůle 17 států eurozóny a dalších sedm až devět států, přičemž dva, se, dva státy se vyjádřily, že se musí konzultovat ještě s, se svým parlamentem. Ale řekněme, že 17 států plus 7 nebo 9 států podepsalo, podepsali dohodu nebo podepíšou dohodu o tom, že bude učiněno společné rozhodnutí, v podstatě dohoda, která se týká mezinárodního práva, bude to mezinárodně závazná a budou stanovena přísná rozpočtová pravidla, která budou závazná. Kromě toho bylo řečeno, že v rámci této dohody je to dohoda mezi státy, tak se bude usilovat o maximální propojení s evropskými institucemi, zejména se um, Evropským soudním dvorem a s Evropským parlamentem. Bylo řečeno, že nedojde ke změně ustanovení platných smluv a že Evropský parlament bude připojen. Máme tady tři zástupce, zatím probíhají jednání spolu s vládami. Takže parlament se bude zúčastňovat jednání. Jména příslušných osob jsme již uvedli. A nás by zajímalo, jaký je váš názor. Takže tady máme institucionální zastávky, eh, záležitosti, jaký je, jaké jsou vztahy k eurozóně a mezi eurozónou a EU, vztah mezi členskými státy, které podepíšou tohoto, tuto dohodu, ale nemají euro. To znamená, jak eh, nejlépe začlenit tuto dohodu do eh, EKI, EU jak to může, jak může tento proces vypadat. A naši tři zástupci, upřímně řečeno, mají spíše symbolickou roli, nemají žádné zvláštní pravomoci. Už jsme posledně, když jsme se eh, s, s Angelem účastnili, tak jsme řekli, že pravomoci mají členské státy, protože jsou to národní parlamenty, které musí ratifikovat smlouvu. Eh, my nemáme žádnou pravomoc k ratifikaci. Naším úkolem je přispět k přípravě. Nicméně, myslím si, že je na čase, abychom začali přemýšlet nad eh, tímto tématem. A pak jsou tady právní záležitosti. My jsme příslušným výborem v této oblasti. A již jsme několikrát řekli, že obsah je třeba přeskoumat také s eh, výborem Econ, protože tam se jedná o ekonomické záležitosti a my nemáme žádný, žádnou možnost ovlivnit obsah. Ale pak je tady institucionální záležitost a ústavní záležitost a to se týká nás. A, a eh, je to upraveno jednacím řádem. To je východisko pro naši diskuzi a nyní je prostor již pro vaše komentáře. Darkovský. Well, just a few... Děkuji. Jenom pár připomínek úvodního charakteru. Možná bychom měli počkat na své zástupce, abychom se více dozvěděli o této diskusi. Já jsem četl eh, návrh této mezinárodní dohody v našich diskusích říkáme často, že pakliže máme uchovat eh, metodu komunitární, tak se musíme snažit eh, implementovat do míry, která byla dohodnuta na zasedání rady prostřednictvím sekundární legislativy. A potom jsme také hovořili o tom, že určité věci by se daly udělat prostřednictvím posílené spolupráce. Čili, že bychom měli jakousi zeštíhlenou smlouvu, ve které budou záležitosti, které se nedají dosáhnout eh, posílenou spolupráci. Tato smlouva, tak jako byla navržena, obsahuje určité prvky, které jsou ošetřitelné sekundární legislativou. Takže nejsem úplně spokojený s hlavním obsahem této smlouvy. Kromě toho určitá ustanovení jsou dosti vágní. A problém často bývá s detaily. Například, když tady provádíme nebo hovoříme o implementaci institucí Evropské unie, tak to si myslím, že by se dalo vyjádřit jasněji, především co se týče role Evropské komise Evropského parlamentu, pakliže ty jsou tam zmiňovány. Pokud tedy budeme vycházet z tohoto návrhu, tak si myslím, že bychom se každopádně měli zamyslet nad tím, jestli některá ustanovení je třeba dávat eh, do návrhu této smlouvy, nebo jestli se dá vyřešit jinak prostřednictvím eh, komunitární metody a také jestli to znění týkající se Evropské instituce není příliš vágní, tím je třeba se zabývat. Nejdůležitější diskuse se také bude toho týkat toho, kdo se bude účastnit a kdo bude podepisovat a jestli členské státy, které jsou mimo eurozónu, učiní rozhodnutí účastnit se okamžitě anebo poté, co přistoupí do eurozóny. Takže já myslím, že tady je poměrně dosti otevřený otázek. A v neposlední řadě, jak jsme říkali během zasedání koordinátorů, v podstatě všichni koordinátoři ze všech politických skupin říkali, že se musíme snažit o to, abychom zachovali prerogativ tohoto výboru při diskusi změv smlouvny, protože občas v této sněmovně, jakmile se stane něco důležitého, existuje určité pokušení vytvořit pracovní skupinu, koordinační skupinu nebo strategickou skupinu a po nás jenom chtějí, abychom orazítkovali to samotné řešení. Nicméně tady hovoříme o ústavní změně a pakliže bereme návrh tohoto výboru vážně, tak si musíme trvat na tom, že to musí být v gestci tohoto výboru. Jak jsem říkal, máme-li začít diskutovat o podrobnostech, tak eh, pravděpodobně bude lepší, abychom si vyslechli své zástupce, kteří potom trochu osvětlí, jak probíhají diskuse o návrhu. Děkuji. Slovo má pan Guerrero. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já teď vyjádřím svůj vlastní osobní názor, který ale také vychází z postoje, který v posledních měsících zastávala moje politická skupina. A jaký je tedy tento politický postoj? Tento postoj v podstatě spočívá v tom, že tato společná dohoda nebyla vlastně nutná, protože aktuální smlouvy nabízejí dostatečný počet mechanismů, s pomocí níž lze dosáhnout kýžného cíle. Víme, že původní cíl předsednictví byl najít nějaký daleko rychlejší postup, který by byl kompatibilní s, leg- s legislativou Evropské unie hovořilo se o změnách protokolu číslo 12, který se zabývá nadbytečným deficitem. Ve chvíli, kdy šéfové států a vlád se rozhodli, jak si uskutečnit nebo provést tuto dohodu Tady je samozřejmě rozdíl mezi tím anglickým treaty a agreement. Možná, že ten rozdíl je spíše symbolický, ale přesto tady je. Ve chvíli, kdy se to tedy všechno odstartovalo, tak si myslím, že ten základní zájem naší politické skupiny je dodržení určitých podmínek. Jde o to zajistit kompatibilitu se smlouvami. Je pravda, že v té původní verzi návrhu se nehovoří pouze o důležitosti souladu se smlouvami, ale hovoří se také o e, přednosti nebo o v podstatě té zásady upřednostnění tohoto práva. Ale samozřejmě všichni víme, že ten problém je vždy v detailu a proto je velmi důležité se na to opravdu velmi podrobně podívat. Je třeba se podívat, kde přesně ta regulace Evropské unie funguje a kde vznikají problémy. Kromě toho tady hovoříme také o další zákonech a další legislativě, v rámci níž Evropský parlament hraje roli v rámci postupu spolurozhodování. Ale i hovořím tady hlavně o těch situacích, kdy Evropský parlament a jeho pravomoci jsou dosti na okraji. Dále, co se týče obsahu, v Evropském parlamentu existují politické skupiny, které mají pocit, že jsou spokojené nebo jsou spokojené s tím, že všechna rozhodnutí se musí hlavně držet rozpočtové disciplíny, stability a souhlasí také s uvalováním sankcí na státy, které tyto podmínky stability a disciplíny nebudou dodržovat. My i moje politická skupina si myslí, že tady bychom se měli snažit o jiný obsah, který by měl spíše co dočinění s hospodářským růstem, s vytvářením nových pracovních míst, který by měl co dočinění také s novým sociálním eh, systémem místo toho, abychom pořád hovořili o restrikcích, o deficitech, měli bychom se zaměřit na ty sociální společenské otázky. Protože jedním, jedním z hlavních úkolů Evropského parlamentu je právě najít tedy to odpovídající eh, řešení, usilovat o evropské obligace zajistit, eh, aby samozřejmě tedy eh, byly dodržovány eh, hospodářské podmínky, ale zároveň, abychom se soustředili hlavně na věci, jako je hospodářský růst a sociální systém. E, dále já mám určité obavy v souvislosti s rolí, kterou hraje Evropský parlament, protože ano, tady se na to všechno díváme z úhlu pohledu e, ústavy a legality. Tady Evropský parlament e, v podstatě je v, v situaci, ve které Evropský parlament neměl dostatečnou sílu, neměl dostatečně silný hlas na to, aby eh, do této dohody nějakým způsobem zasáhl. To znamená, že všichni, kteří se budou uh, účastnit jednání společně se zástupci členských států, tak musí zajistit, aby Evropský parlament byl opravdu integrální součástí celého tohoto, celé této smlouvy, celé této dohody. A říkám integrální, protože je to opravdu velmi důležité. Co se týče těch eh, hlavních aspektů, které souvisí s Evropským parlamentem a odráží se v tom současném návrhu, tak v první řadě, co se týče hospodářské zprávy a řízení, tak tady se tento dokument odvolává na následující. Výbory národních parlamentů, které mají co dočinění s hospodářskou politikou a s fiskální politikou, tak tyto výbory by se měly častěji pravidelně setkávat, tak aby se bavili a hodnotili pokrok této dohody nebo této smlouvy. Tady se neustále použ- používá pojem enclosed association, to znamená jak si v úzké spolupráci s Evropským eh, parlamentem. Nicméně tady vzniká takový dojem, jako kdyby Evropský parlament opravdu hrál opět tu druhou roli, byl na té druhé koleji v rámci vyjednávání. A vzniká tady také možnost snížit, zmenšit roli Evropského parlamentu v souvislosti s hospodářským řízením a zprávou, i když už je to zakotvené ve smlouvách. To znamená, že tady dochází opět ke snižování nebo zmenšování role. Co se týče těch evropských eh, summitů týkajících se zóny euro, tak tady hovoříme samozřejmě o členských státech, které jsou signatáři smlouvy, hovoříme o zástupcích rady a komise a tady se v podstatě píše o tom, že na tato jednání by měli také přijít zástupci eh, Centrální Evropské banky, ale vůbec se nehovoří o zástupcích Evropského parlamentu. A já si myslím, že tady bychom měli vyjádřit zcela jasný postoj a říci, že Evropský parlament by měl mít minimálně jaksi statut eh, eh, statut někoho, kdo byl pozván nebo kdo je eh, nezávislým pozorovatelem. Děkuji. A nyní má slovo kolega Dav. Um, Pane předsedo, dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já se domnívám, že kromě širší diskuse k tomuto tématu bude potřeba, abychom všichni jasně řekli, že bude třeba, abychom na lednovou plenárku připravili návrh usnesení a v tomto usnesení bude obsažen formální postoj Evropského parlamentu, protože pro tuto chvíli tři zástupci eh, v té pracovní skupině, která připravuje tuto novou smlouvu, v podstatě fungují bez mandátu. A myslím si, že bychom se měli snažit eh, jasně říci, jaký postoj Evropský parlament k tomuto tématu má. Za druhé, skupině liberálů je velmi líto, k jakým událostem došlo na Evropské radě, kde britská vláda svou klasickou politiku angažma do události Evropské unie, v rámci které se vždy snažila účastnit vyjednávání, přestože z místně politických důvodů často museli eh, přistupovat k řadě evropsko-integračních otázek dosti chladně, tak přesto tentokrát vystupovali jinak. A myslím si, že to bude mít různé dopady. Britská delegace se rozhodla vetovat změnu smlouvy pro 27 členských států a to bude mít určité dopady na ústavní stabilitu Evropské unie. A Navíc to může eh, ovlivnit integritu evropského práva a nese to také sebou politické riziko ohrožení soudržnosti Evropské unie. Nicméně nesouhlasím s kolegy, kteří naznačují, že mezinárodní, mezivládní spíše dohoda není tím nezbytným důsledkem britského rozhodnutí. Já si totiž myslím, že je. A že nebude možné učinit to, co je potřeba pro zajištění fiskální kázně sekundární legislativou. Myslíme si, že budeme potřebovat určité ošetření v primárním právu. A že rozhodnutí takto postupovat je správné. Zároveň mi líto, jako říkal pan Guerrero, že se jedná pouze o pakt v oblasti fiskální kázně. Že to není dohoda o fiskální jednotě. ve které by se vyjádřila solidarita mezi státy a občany. Ta si myslím, že je potřebná, chceme-li zachránit euro. Nedomnívám se tedy, že dosavadní řešení je dostatečně dalekosáhlé na to, aby mohlo obnovit důvěru občanů a trhů v Evropskou unii. Je to krok potřebný, ale není dostatečný. Musíme si dát pozor na to, aby smlouva předepisovala záležitosti, které pouze doplňují Lisabonskou smlouvu a aby to nebylo tak, že v této smlouvě budou ustanovení, která jsou v rozporu s Lisabonskou smlouvou. Tak, aby tato smlouva následně usnadnila implementaci nástrojů a postupů, které jsou v podstatě součástí Lisabonské smlouvy. Ty musí mít přednost eh, před eh, tou mezivládní dohodou. Nicméně pochopitelně se najdou i určité pozitivní věci, které by byly důsledkem takovéhoto pragmatického přístupu. Jde hlavně o to, že protože se jedná o mezivládní smlouvu, tak se může vyhnout tomu přísnému požadavku na jednohlasnost. A může vstoupit v platnost ještě předtím, než ji ratifikovali všechny signatářské státy. A to si myslím, že je určitý důsledek, kterého bychom mohli využívat, až eh, v příslušnou chvíli budeme případně revidovat Lisabonskou smlouvu. Myslím si, že by bylo eh, nemoudré ignorovat to, že tady vznikal určitý precedens. Já si myslím, že první návrh tohoto nástroje není vždy v souladu s návrhem šesti legislativních opatření, který už je teď v platnosti. Mám pocit, že přístup k funkci komise bude potřebovat eh, pořádnou kontrolu. Komise totiž bude moci v této oblasti fungovat v podstatě pouze v zastoupení signatářských států, a to na základě gentlemanské dohody. Což mimo jiné vyžaduje to, aby všechny strany byly připraveny jednat jako gentlemani a tedy spolupracovat. Myslím si, že existují určité oblasti, ve kterých bude omezena ústavní role komise právě tímto mezivládním přístupem. V návrhu se navíc objevují určité věci, které pro mě nejsou srozumitelné. Aniž bych mohl položit otázky autorům tohoto návrhu. Role soudu je zajímavá. Snaží se použít článek 273 smlouvy o EU je to článek, který dříve využíván nebyl. A uvidíme, jak soud bude takovýto nový mandát vykládat. Mandát eh, vyjadřovat se a rozhodovat případy, ve kterých jeden členský stát bude žalovat druhý členský stát a soud to bude muset rozhodovat na základě eh, výkladu soudy, já, eh, smlouvy. Já myslím, že soud se tímto postaví daleko více do role federálního nejvyššího soudu, než eh, kdy předtím. Souhlasím s panem Gererem také, že článek týkající se role národních parlamentů je příliš dalekosáhlý a navíc se ubírá špatným směrem. V každém případě také naráží na článek 121 121 pod odstavec 5, který se týká role Evropského parlamentu. V dohledu nad hospodářskými a měnovými záležitostmi. Existuje řada dalších aspektů, které bychom dnes mohli zmínit, až o tom budeme hovořit eh, s kolegy Je mi líto, že nedošlo ke změně mandátu centrální banky, tak aby ECB mohla sehrávat eh, větší úlohu v politice růstu a zaměstnanosti. což by mohlo v podstatě ještě přemrštit ty, eh, to namáhavé úsilí o federálnější fiskální jednotu. Úsilí, které velmi potřebujeme. Takže mám pocit, že všichni budeme muset intenzivně pracovat na tom, abychom sledovali postup těchto vyjednávání pokud všechno půjde podle plánu, tak by tato vyjednávání mohla být uzavřena velice rychle. Ale myslím si, že budeme skutečně potřebovat usnesení eh, na lednovém plénu, že to bude důležitou součást, součástí této rovnice. Děkuji. Praktický přístup což je možná jediný, eh, jediná možnost, jak to zvládnout. Předávám slovo panu Garganimu. Pane předsedo, stejně jako kolega Guerrero, tak tady vyjadřují své první osobní stanovisko, byť je zatím povrchní, protože ten návrh jsem dostala k dispozici teprve před několika minutami Ehm, byl jsem zanebrázdněn na eh, schůzi jak včera, tak dnes dopoledne. Omlouvám se, že jsem tady to přečetl pouze povrchně a omlouvám se, že nebudu moci zacházet do nějakých podrobnějších eh, věcí. Ehm, víme, že další zasedání je 9. ledna a 9. ledna budeme moci skutečně eh, prohloubit naši diskuzi a budeme také vidět, jaký je výsledek jednání, kterého se bohužel nebudu moci účastnit protože bohužel už mám také určitý závazek na dnes večer a musím se vrátit zpátky do Říma, takže večer tady nebudu. Ale mám dvě připomínky, které se týkají jak politické úrovně, tak institucionální. Myslím si, že eh, musíme zohlednit eh, něco, o čem hovořili kolegové, já to řeknu explicitně. My jsme si přáli eh, komunitní Evropu a to byla věc, o kterou jsme bojovali, zejména my v parlamentu. A um, možná, že musíme provést analýzu, jakou roli jsme hráli v minulosti v stimulaci tohoto procesu. Mm, tady toho přechodu od mezivládní spolupráce do komunitní spolupráce. V poslední době ale je tady určitá koalice mezi Německem a Francií. A je zjevné, že tady jsou spochybňovány nebo možná komplikovány možnosti vytvoření komunitní Evropy. A dovolím se říct jednu věc. Když tady máme před sebou tento text, který, je, se prohlaš, který o sobě prohlašuje, že je mezivládní, takže narušuje už formálně určitou rovnováhu toho, na čem jsme pracovali v minulosti, tak můžeme pochopit, proč to nevyhovuje Spojenému království, proč došlo k určitému rozdělení. Samozřejmě Spojené království ještě eh, nezareagovalo, nechtěli se integrovat, ale myslím si, že na druhou stranu eh, je také pravda, že mm, na straně Francie také byla určitá vůle vyloučit Spojené království inter, meziinstitucionální dohoda. Komplikuje to věci parlamentu, protože máme sice nějakou symbolickou účast, ale myslím si, že ve skutečnosti parlament nehraje zásadní roli na té politické úrovni. Můžeme přijít s nějakými návrhy, nebo v případě parainstitucionálních dohod, tak tam nějakou roli hrát můžeme. Ale myslím si, že skutečně parlament by se měl nad toto věcí zamyslet. Ehm, meziinstitucionální dohody samozřejmě vedou k, mm, k té převaze eh, spolupráce nebo osy Německo-Francie. A Německo je mm, zásadní, samozřejmě nejenom, když něco přikazuje, ale také přesvědčuje. Ale já chci trvat na tom, že trhy ať už to je v Německu nebo ve Francii, tak se snaží mm, na něčem dohodnout, aby zapojili Evropu. A tady máme kvalitativní skok. Bohužel v tom negativním slova smyslu. A právě kvůli tomu, co už udělali kolegové, kteří pravděpodobně si přečetli návrh pozorněji, tak eh, a tady mm, znovu opakuji, že jsem řekl, že hovořím, nebo že to je povrchní návrh, ale myslím si, že to je v rozporu se Sabonskou smlouvou, protože jak můžeme mít komunitární situace a pak tady jsou stanoviska některých členských států, které se dohodnou, které se dohodnou mezi sebou a potom se k této dohodě mohou připojit ještě další státy z eurozóny. Ale přitom není možné udělat eh, žádnou, protože není možné udělat žádnou změnu smlouvy, tak je tady taková úniková cesta, která ale obchází cíl, eh, na kterém jsme pracovali a mm, parlament by měl hrát důležitou roli. Myslím si, že to nepřinese nic dobrého ani, hospodář, ani v oblasti hospodářské. Máme tady eh, rozpočtovou rovnováhu a ta stará dohoda, staré smlouvy nebyly, eh, Maastrichtská smlouva například, nebyly dostatečně uspokojové, protože přestože se tam hovořilo už o rozpočtu, vyšlo, k tomu, vyšlo, vyšlo mnoho let, věcí v literatuře, ale my teď děláme krok zpět. Komunitní Evropa se nerozpadne, ale nebudeme moci bránit euro jakožto měnu, protože tady nemáme instituční podporu, nemáme tady politickou podporu, nemáme eh, záruky pro měnu. Přestože jsme řekli, že chceme jít touto cestou. V době, kdy Prody byl předsedou komise, tak řekli, že chtějí vyřešit problém měny a instituční problémy. Tak přestože jsme pracovali na ústavě, tak tady ta prevalence eh, ekonomických záležitostí a trhů zastínuje nebo zamlžuje otázky, které se mohou týkat skutečné podstaty evropských eh, států, a to je ten komunitní aspekt. Dnes ráno ve výboru Jury jsem byl překvapen, a říkám to také vám osobně, pane předsedovi, byl proveden průzkum o práci soudních pracovníků a soudů a o jejich zapojení do evropských procesů. A Rada řekl, že 12 z evropských soudců vůbec nezná evropské právo. 25% neví, které právo má přednost. Za to je evropská nebo vnitrostátní právo. Proč to teď tady uvádím? Já si myslím, že právo a instituce určují komunitní proces. A není to věc, která se stane uh, rozknutím prsku, prstů. Je to dlouhý mezi, mezivládní proces, proces mezi institucemi a parlament přišel s impulzem který šel směrem komunitní Evropy, ale pak přišla tedy hospodářská krize, možná, že tady jsou ještě jiné eh, výmluvy nebo omluvy, ale dostáváme se zpět. A komunitní Evropa, zejména pokud je o tuto dohodu, tak eh, myslím si, že to by skutečně bylo krokem zpět, který je velmi znepokojivý a měli bychom se nad tím eh, zamyslet. A doufám, že 9. ledna budeme moci mm, prodiskutovat tuto věc eh, podrobněji. Pan Bronz? Um... <clears throat> Děkuji. Návrh dohody začíná v prvním odstavci prohlášením, že smluvní strany, tedy 17 plus možná 6 členských států, mají povinnost jakožto členské státy Evropské unie eh, svou hospodářskou politiku považovat za oblast společného zájmu. Já jsem chtěl naivně říci, že možná jako smluvní strany mají takovouto povinnost, ale jako členské státy Evropské unie nemají takovouto povinnost. Ale potom jsem se podíval na článek 101 a byl jsem nepříjemně překvapený. Možná si dovedete představit, že si nejspíš eh, nečtu, čl, neučím články eh, smluv na spaměť a zjistil jsem ke své hrůze, že tam je opravdu povinnost pro všechny členské státy považovat svou hospodářskou politiku za záležitost eh, obecného zájmu. To ukazuje, jak daleko jsme se dostali na cestě hospodářské integrace, harmonizace a nejenom rozpočtové harmonizace. A ve druhém odstavci se říká, že cílem státu eurooblasti a dalších členských států je integrovat tuto dohodu do smluv, na základě kterých vzniká Evropská unie. Může se zdát, že to je cíl 26 členských států, ne toho 27. A dokud to nebude v právu Evropské unie, tak to stále je smlouva podle eh, soukromého práva a ne oficiální smlouva. Premiér eh, se zabýval spíše pragmatickými zájmy svých kamarádů v londýnském City. Když se podíváme na sledování rozpočtových závazků podle této smlouvy, tak eh, tam chybí pravomoci podle článku 126 a dalších článků smlouvy. Má komise podle těchto článků pravomoc sledovat a prosazovat ustanovení smlouvy, která vlastně není smlouvou, ale je pouze, mezina, je pouze mezinárodně právní soukromou dohodou mezi 26 či 17 členskými státy. A zdá se, že 121 a 126 platí pro všechny členské státy, 136, tedy článek 136, říká, že platí pouze pro státy eurozóny. V, článku, v odstavci 11 se říká, že tato smlouva bude s, v souladu s článkem 4 odstavce 3 smlouvy o Evropské unii. Týká se to i soukromoprávních dohod mezi některými členskými státy a ne všemi. A nakonec v odstavci 24 se říká, že smluvní strany, které se domnívají, že jiná smluvní strana nenaplnila článek 3, 2, mohou přednést tuto záležitost Evropskému soudnímu dvoru. A otázka je, jestli Evropský soudní dvůr bude mít pravomoc rozhodovat a prosazovat soukromé dohody mezi některými a nikoli všemi členskými státy. Abych to zhrnul, zdá se, že tato dohoda je v podstatě jako zákon, který by se dal prosadit pouze tehdy, budou-li souhlasit ti, kteří je porušují. Děkuji. Merci, monsieur le président. Euh, je m'exprimerai également à titre Děkuji, pane předsedo. Já se také vyjádřím, vyjádřím svůj osobní názor. Mně také vadí, stejně jako ostatním kolegům, že zpravodaj není přítomen v tuto chvíli. Já jsem rád, že jsme došli k určité politické dohodě 9. prosince. Mě ale překvapuje ten právní překlad, protože čínský taoismus hovoří o dohodě z filozofického hlediska, hovoří o malé dohodě dokonalého vákua nebo dokonalé prázdnoty. A já v tuto chvíli tady v tomto textu opravdu nevidím žádné zásadní právnické aspekty. Smluvní strany tady hovoří o slibech, říkají, že budou jednat, ale nejednají. V podstatě pouze slibují, že budou jednat. oblasti působnosti Lisabonské smlouvy se hovoří o posílené spolupráci, ale já se ptám, potřebujeme novou dohodu na to, abychom slíbili, že se vrátíme k, tím, k těm již existujícím dohodám? anebo se zavážeme, že budeme jednat v souvislosti s novými, s novou disciplínou v rámci národní legislativy. Ale k tomu by došlo pouze ve chvíli, kdy by byly pozměněny národní ústavy. To znamená, že tady se hovoří o určitém závazku, při jehož nesplnění nebude ale uh, uvalená žádná sankce. Ve chvíli, kdy členský stát to jak se ratifikuje, bude souhlasit, ale nepozmění svou ústavu odpovídajícím způsobem, no tak eh, co z toho bude? To znamená, že členské státy v podstatě eh, se zaváží nebo slíbí, že něco učiní, ale v podstatě to v konečném důsledku vůbec neučiní. To znamená, že smluvním stranám se v tuto chvíli dává tam možnost eh, jak se obrátit se na Evropský soudní dvůr, kde by se vyjasnily určité nesrovnalosti. Ale nehovoří se vůbec o žádných sankcích. Například představte si, že se Německo rozhodne, že půjde nebo bude žalovat další stát eurozóny před Evropským soudním dvorem a to z toho důvodu, že tento členský stát v podstatě nepozmínil odpovídajícím způsobem svou ústavu. V tomto chvíli, eh, jak to dopadne, Evropský soudní dvůr bude moci eh, v podstatě nějakým způsobem zrušit dohodu o národním rozpočtu? To znamená, že tady se hovoří o, o nějaké dohodě, která ale nehovoří o žádných konkrétních sankcích, ale co se stane na národní úrovni. Protože tady hovoříme o dohodě, která říká, ano, kompetentním orgánem je členský stát, eh, komise, ale národní parlamenty musí rozhodnout, které výbory budou těmi zodpovědnými výbory. Samozřejmě, že se hovoří o tom, že národní parlamenty budou spolupracovat, ale to není jaksi odpovídající formulace do mezinárodní smlouvy, protože co se stane, když nebudou chtít spolupracovat, prostě nebudou spolupracovat? protože se hovoří o věcech, které již existují, které se již využívají, aplikují. To znamená, že nemusí být součástí této smlouvy. Kromě toho se tady hovoří o tom, že tato smlouva může vstoupit v platnost ve chvíli, kdy bude ratifikovaná více jak polovinou eh, členských států. Ale to je opravdová novinka v rámci historie Evropské unie, protože tady se v podstatě hovoří o novém duchu, který by mohl zavládnout i pro všechny ostatní dohody. Lisabonská smlouva byla jednomyslně ratifikována, ale kdo ví, jak to bude vypadat v budoucnosti, bude na 27, 28 ještě více, kdo ví, jak to bude probíhat. Já se ale ptám, co by se stalo, kdyby devět států eurozóny po ratifikaci smlouvy kdyby těchto devět států v podstatě, nebo z těch devíti tři nebo čtyři státy neprošly nebo nedošly k té fázi změny ústavy. Tak co by se stalo poté? Já musím říci, že jsem z tohoto textu trošičku zmatený. Já nevím, kde je přidaná hodnota tohoto dokumentu, protože se nebo 9. prosince jsme hovořili o důležitosti politické dohody, ale tady jsou jaksi velké právní nedostatky a já si myslím, že to by mohlo být opravdu velmi kontraproduktivní, protože musíme opravdu veřejně hovořit o těchto otázkách v rámci parlamentního fóra, protože tady je jasné, že se jedná o mezinárodní mezivládní smlouvu. Evropská, Evropský parlament nemusí tuto dohodu nebo tuto smlouvu ratifikovat, i když někteří z našich kolegů budou přizváni k práci na formulaci této smlouvy. Ale v každém případě musíme o tomto tématu debatovat na plenárních schůzích Evropského parlamentu, musíme o tom debatovat také v národních parlamentech, v různých meziparlamentních eh, platformách, ale já si myslím, že nám nemůže stačit pouze jedna pracovní skupina a tečka. A teď ještě poslední připomínka nebo poslední otázka, protože eh, pro mě z tohoto textu vyplývá spousta otázek. To znamená, jaký vztah bude existovat mezi politickou iniciativou, konferencí předsedů, nebo konference předsedů vlastně se rozhodla, že to odsouhlasí, a konference předsedů se tedy rozhodla, že v únoru Evropský parlament se může chopit iniciativy a začít pracovat na nové evropské smlouvě. A tady hovoříme v podstatě stále o té stejné věci. Evropský parlament se snaží tuto smlouvu nějakým způsobem doplnit, zlepšit, anebo o jakou iniciativu, nebo o čem tady vlastně hovoříme. Náš výbor pro ústavní záležitosti se k tomu musí jasně vyjádřit a myslím si, že je to zcela nezbytné, abychom se vyhnuli dalším nedorozuměním. Děkuji, vaše komentáře jsou jako vždycky trefné. A nyní předám slovo No, thank, thank, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že bychom si měli připomenout, že nedošlo ke změně smlouvy EU a to z toho důvodu, před, že před deseti, lety, před deseti dny pardon, bylo rozhodnuto, že se smlouva měnit nebude. Protože stále ještě existují části Evropské unie, které závisí na jednohlasnosti a tu jsme nedosáhli. Evropská unie by to měla respektovat a nesnažit se najít způsob, jak to obejít. Nicméně budeme mít doho- diskusy mezi vládami, které budou hovořit o budoucnosti své měny, ne té naší. A mezivládní znamená to, co to říká. Možná, že to povede k tomu, že určitá skupina eh, zemí tady bude hlasovat v jednom bloku, v podstatě jako jedna země protože euro bude mít budoucnost pouze tehdy, pokud bude patřit jedné zemi. Jinak to nevidím. Evropská unie ale bude muset reagovat na takovéto vývoje. Není to součástí procesu rozhodování těchto vlád. My jsme europoslanci, poslanci Evropského parlamentu, a v této mezivládní diskusi budou spíše pomáhat členové národních parlamentů, poslanci a senátoři národních parlamentů. Oni, ne my. My bychom se ani o to neměli snažit. Evropský soudní dvůr, to je otázka, která mě dělá velkou starost, protože oni mají být strážcem smluv Evropské unie. Neměli bychom po nich chtít, aby byli strážcem dohod, které uzavřely jednotlivé země. Existuje tady řada otázek. Například, které ustanovení smlouvy dává právo institucím Evropské unie, především Evropskému soudnímu dvoru, aby jej organizace, které jsou mimo Evropskou unii, mohly používat? Dostanou členové výboru nějaký právní podklad, na základě kterého by to bylo spravedlnitelné a pokud ne, tak nedá se z tohoto odmítnutí vyvodit, že prostě se nedá najít právní posudek, který by říkal, že to je legální požádalo, požádali jsme všech 27 členských států o to, aby to souhlasili? Já myslím, že ne. Vyhodnotilo se, kolik to bude daňového poplatníka stát, pakliže budou evropské eh, instituce používány k tomuto účelu a pokud ne, tak proč? A já mám pocit, že za pár hodin to budu muset číst znova, až se připojí k našemu výboru jiný výbor a, eh, a určitě to udělám. Děkuji. Děkuji, pane Egniu. A pan Manže. No, eh, Děkuji, pane předsedo. Já začnu tím, že vysvětlím, proč se nebudu moci účastnit společného jednání, protože nás čeká národní rada a e, nebo já se v podstatě musím zúčastnit našeho národního jednání a musím hovořit o evropských záležitostech, proto nemohu jít na toto společné jednání a kromě toho se také bude e, hlasovat o předsedovi naší politické skupiny. Ale právě z toho důvodu, že se tohoto jednání s výborem Ekon nemohu účastnit, chci říct následující. Já nechápu, proč právní služby Evropského parlamentu postavili členy výboru Ekon do jiné situace, než té situace, ve které se nachází členové výboru avko, protože tady přece hovoří, se hovoří o dělení 50 na 50. Já teď nevím, co zatím stojí, ale tady je třeba hovořit o politických e, důvodech, nebo jde v podstatě o to, aby ústavní záležitosti byly na nižší úrovni než hospodářské záležitosti. V tom případě je to ale třeba nutné zcela jasně vysvětlit protože to by vysvětlovalo i to, proč ty právní dokumenty nejsou tak eh, sofistikované, protože ve chvíli, kdy se eh, ekonomové pustí do práce, tak eh, z toho vzniknou ekonomické nebo hospodářské dokumenty, které jsou velmi sofistikované. Já se toho jednání nebudu účastnit, ale myslím si, že to je opravdu otázka důstojnosti, protože si myslím, že všechny služby Evropského parlamentu by se měly chovat k členům výboru AVKO stejným způsobem, jakým se chovají k členům výboru EKON. Já nevím, proč jedni jsou, jak si mají lepší pozici než ti druhý než ti druzí. Dále, ještě taková symbolická připomínka. Já mám také velké obavy v souvislosti s touto smlouvou, protože tady hovoříme o indikativním právu. Tady nehovoříme o ničem závazném. Tady se nehovoří o tom, jak aplikovat. Uh, I say, uh, uh, uh, kind of... Mně to připomíná trochu určitý institut obchodního práva. V podstatě je to jakási neformální dohoda mezi akcionáři, dohoda o ovlivnění řízení komerční společnosti. Tak toto na mě působí. Nemám z toho pocit něčeho, co by bylo právně závazné. Alespoň takto si vykládám tento návrh. Ale po vysvětlení, které dnes dostaneme, předpokládám, že je pravděpodobné, že se kolegům podaří lépe pochopit, jaký je záměr tohoto dokumentu potom možná budeme s to jednodušeji na to reagovat a navrhnout případné vylepšení. Musím říci, že mi leží na srdci hlavně dvě věci. Za prvé, rozsah a povaha sankcí. Tady jsme o sankcích slyšeli hodně a slyšíme už o nich měsíce a měsíce. Ale když si ten text přečteme, tak není úplně jasné, o jaké přesné sankce se bude jednat, jaké přesné sankce se předvídají. Pokud to budou sankce, které jsou součástí běžného postupu a nebude vlastně na tom nic nového, tak to je jedna věc. Ale také to můžou být úplně jiné sankce a to by byla jiná věc. A já myslím, že je důležité na toto nezapomínat. I když souhlasím s krokem, který učinili státy eurozóny, tedy 17, možná, že to nakonec bude 26 členských států, eh, vysvětlili, že to byl v podstatě jediný způsob, eh, jak umožnit schválení tak já upřímně řečeno nesouhlasím s něčím, co bylo navrženo před pár měsíci, a to zakázat některým zemím hlasovat, pakliže budou porušovat pravidla smlouvy. To pro nás by bylo zcela nepřijatelné, protože to je zcela proti právu. A dokonce eh, se to neděje ani ve federálních státech. Takže toto mě opravdu leží na srdci. Pokud nám někdo řekne, že sankce jsou už že sankce jsou přesně takové, jako už je máme v tuto chvíli, tak je to bez problému. Ale pokud se bude jednat o nové sankce, tak potřebujeme vědět, o jaké nové sankce se jedná. A kromě toho mám také určité obavy, já nesouhlasím s některými kolegy euroskeptiky, kteří už tady vystoupili, tak přesto mám určitou obavu, že mají pravdu eh, v tom, co říkají o roli Evropského soudního dvora. Myslím si, že je dost podivné, že by, že by bylo zajímavé, kdyby Evropský soudní dvůr se vlastně takto stavil do pozice federálního nejvyššího soudu a že by se následně musel zhostit větších, aktivnějších úkolů, ale na druhou stranu v tom tkví dvě nebezpečí. Za prvé, Evropský soudní dvůr musí dodržovat smlouvy, to je jasné, protože pokud nebude dodržovat smlouvy, tak přijde při nejmenším o svou morální autoritu, neli. i tu právní. To je jedna věc. A za druhé, mám pocit, že by tady docházelo k interferenci eh, justiční moci do, do moci výkonné. A já si myslím, že soudní moc je nezávislá a že to je důležité a že za normálních okolností by soudy neměly intervenovat v politických záležitostech. Ale když se podíváme na tento text, tak tam si člověk nemůže být jistý ničím. Minimálně já si nejsem jistý, jestli náhodou tady se nedostáváme do situace, kdy by v uvozovkách ústavní soud když mám pozitivně popsat roli Evropského soudního dvora, vystupoval eh, politicky. Takže chci zdůraznit ještě jednou dvě věci. Za prvé, povaha a rozsah sankcí. Za druhé, role Evropského soudního dvora, jakožto strážce smluv a jakožto politicky neutrální instituce. Grazie, onorevole Rangeli, ancora is... Děkuji. Další na řadě je pan Öfner. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já musím přiznat, že jsem byl vlastně rád, že toto setkání mělo vůbec nějaké výsledky. Já jsem vůbec tu naději neměl a jsem rád, že tady v podstatě jsem rád, že mnohé členské státy vyjádřily svou vůli podílit se, podílet se a zavázat se více ke stabilitě. Nicméně, vlastně opak by byl absolutní katastrofou pro Evropskou unii, protože my vidíme, že v podstatě i ti, kteří se tohoto jednání účastnili, v podstatě v současné době Evropu ohrožují, v podstatě můžou přispět i k tomu, že celá Evropská unie vybuchne a nezbude z ní nic. A já si myslím, že my musíme udělat všechno pro to, abychom Evropskou unii udrželi, abychom v podstatě zajistili, že bude stát na pevné zemi. Co se týče té smlouvy, tak já si myslím, že z té smlouvy vyplývá spíše více otázek než odpovědí. Hovořilo se opravdu o spoustě věcech a já nechci ty věci opakovat, ale zmíním pouze několik zásadních věcí, které považuji já za zásadní. Takže vztah k aktuálnímu právu, protože tady dochází opravdu k nesouladu a tady je třeba opravdu zcela jasně stanovit, jaké právo tedy je platné, jaké právo je třeba upřednostňovat, anebo já si budu moci vybrat. Kromě toho tady je formulace, která vzbuzuje dojem, že ta stávající smlouva EU má přednost, ale pokud by tomu tak bylo, tak by v podstatě tato formulace um, stejně vzbuzovala dojem, že platí jiná pravidla. Takže v podstatě tady ta otázka stojí co se tedy bude dít s těmito novými orgány, s tímto orgánem Eurosummit ve chvíli, kdy pouze eh, došlo k ratifikaci ze strany několika mála států. Takže ve chvíli, kdy to, eh, kdyby to vstoupilo v platnost, tak se hovoří, bylo tedy bylo to ratifikováno již devíti státy, ale co to znamená? Bude se to tedy teď vztahovat pouze na ty státy, které ratifikovaly, které podepsali. Další otázka, která tady vyvstává, je vztah a role dalších evropských institucí. V podstatě se tady hovoří o takové vedlejší smlouvě nebo o soukromé smlouvě, na jakém právním základu se bude tato smlouva vypůjčovat eh, v uvozovkách, jakým způsobem bude docházet eh, k přeskumu. Znamenalo by to, že by každý členský stát v podstatě kontroloval své sousedské státy při jejich počínání a ve chvíli, kdyby zjistil, že dochází k nepravostem, tak by tyto státy žaloval u Evropského soudního, u Evropského soudního dvora, anebo by spíš měl existovat nějaký společný orgán pro všechny. To znamená, že to, tady je těch otázek opravdu velmi mnoho. Já tedy sdílím kritiku svých kolegů a musím říci, že my jsme výborem pro ústavní záležitosti, byli jsme zvoleni našimi občany, abychom zastávali tedy tuto roli, abychom plnili náš úkol, ale dochází k tomu, že se ústavní záležitosti rozhodují v naší nepřítomnosti a to zcela neodpovídá duchu Lisabonské smlouvy. Vůbec to neodpovídá tomu, co, s čím počítá Lisabonská smlouva v souvislosti s dalším rozvojem evropského práva. To znamená, že je třeba se ptát, jaký vztah existuje eh, se současným právem, se současnými eh, stávajícími institucemi a jak to bude tedy vypadat. Bude všechno regulováno v primárním eh, právu, například i co se týče té posílené spolupráce, co bude tedy právo společenství regulovat eh, obecně. A z dlouhodobého hlediska eh, vnímám jako náš velmi důležitý úkol to zajistit, aby opravdu existovala společná architektura pro Evropskou unii, aby nedošlo k rozkladu a roztříštění Evropské unie to, o co, se, o co se snaží v dnešní době velmi mnoho lidí. To znamená, že musíme zajistit, aby Evropská unie opravdu stála na pevném právním základu, aby nedocházelo k tomu, že bude v podstatě stavěná pouze na nějaké aglomeraci něčeho, což je něco, k čemu dochází eh, v spoustě státech, ale já si myslím, že v tom nespočívá myšlenka společné Evropy. Ale myslím si, že bude pro nás také velmi důležité si dnes vyslechnout názory dalších eh, poslanců Evropského parlamentu, těch, kteří se účastní těchto jednání a poté se musíme rozhodnout, jakým způsobem bude Evropský parlament dále postupovat a jakým způsobem bude moci v budoucnosti i zasahovat. Děkuji také vám a posledním řečníkem je pan Sayer. Thank you. Thank you very much, President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za možnost vystoupit. Jako ostatní kolegové i já musím říci, že je škoda, že jsme měli tak málo času prostudovat si návrh tohoto dokumentu a následně nemůžeme učinit žádné dalekosáhlé závěry. Rád bych začal tím, že se domnívám, že v této místnosti je řada lidí, kteří se zhodnou na základním cíli, tedy zachránit Evropu před krizí a najít v Evropské unii nástroje, které umožní zachránit euro, které zajistí řádné fungování Evropské unie a překonání krize. Myslím si, že na tom se zhodneme shodneme se na tom, že musíme posílit schopnost Evropské unie a jejich institucí toto učinit. Na druhou stranu, asi se zhodnu s řadou kolegů, kteří vystoupili na tom, že existuje řada nástrojů, které můžeme použít a měli bychom použít v tomto procesu Parlament některé nabízí v rámci diskuse balíčku šesti legislativních opatření. Mám pocit, že tam byla řada důležitých prvků, které by mohly vést k praktickému řešení. Abychom zasadili celou tuto otázku do kontextu změny smluv, tak tím se ale odvracíme od toho základního cílu, cíle zachránit Evropu, Evropskou unii. Nicméně to je cíl, ke kterému se zavázali naši premiéři a prezidenti. Ale mám pocit, že z ústavně právního hlediska se tady volíme trochu pochybnou cestu, která působí daleko více problémů a klade otázky, na které v tuto chvíli není možné odpovědět. Za prvé forma této smlouvy. Já jsem rád, že nějakou formu našli, ale nejsem spokojený s tou formou, kterou našli. Začněme tím, že v podstatě společné evropské instituce dává trochu stranou a především naše instituci, Evropský parlament, odsouvá od tohoto procesu a to si myslím, že by mělo ležet na srdci nám všem. Že v podstatě tato smlouva ze své formy, z podstaty své formy, vynechává z tohoto procesu naši instituci. A když se po této cestě jednou vydáme, tak nevíme, jak daleko se až dostaneme. Protože v Evropské unii se problémy a krize řeší i na základě precedentu. A pokud se to bude řešit takto, tak to v podstatě může vést ke zrušení Evropské unie, protože když se podíváte na obsah této mezivládní smlouvy, tak v podstatě vidíte, že zasahuje daleko více do svrchovanosti členských států Evropské unie, nebo některých členských států Evropské unie, než eh, ta původní smlouva. Ale původní smlouva zakládá jisté postupy a ústavní postupy, a to nejenom z pohledu smlouvy samotné, ale také z pohledu národních ústav a ústavních tradic jednotlivých států ve většině, nelí ve všech členských státech, existují zvláštní postupy pro změnu smluv. Všichni to víme, e, protože to způsobilo trochu problémy, ale Irsko potřebuje referendum. Tady možná to řeknu trochu sobecky, ale před pár měsíci Evropský parlament kritizoval maďarskou ústavu a to, že byla připravena pouze během devíti měsíců. No ale smlouva, která zasahuje do svrchovanosti některých členských států, která se ubírá tímto směrem, eh, by neměla být připravena za tři, na, za čtyři měsíce. To prostě neumožňuje řádnou diskusi. A minimálně parlament by to měl zmínit. Tak, abychom tady nepadli do pasti dvojího metru. A pokud mohu zmínit tuto ústavu, která byla tak kritizována v tomto parlamentu, tak v podstatě poprvé zavádí mezi členskými státy dluhovou brzdu. V tom smyslu, že dluh se nedá příliš navyšovat, jinak eh, eh, bude daný stát čelit ústavním sankcím. Ale tento parlament kritizoval to, jak uplatňujeme ty sankce. Tím se dostáváme k sankcím, které zmínila řada kolegů. Jak budeme koordinovat takovéto sankce v národních legislativách? Pokud jeden stát který tak učiní ve vlastní ústavě, který zavede nástroj, kterého by se mohli řídit jiní, bude kritizován a Evropským parlamentem. Já myslím, že to byl lapsus. Pokud chcete, tak eh, já vám k tomu poskytnu všechny podrobnosti, ale myslím si v každém případě, že si musíme dávat velký pozor na to, když tuto záležitost budeme hodnotit. Teď k samotnému obsahu. V tomto případě neexistuje žádný obvyklý způsob, kterým by se dali řešit takováto usnesení v národních parlamentech. Nejde o čtyřměsíční diskus, ale i když nás, naši zemi kritizovali za to, že premiér řekl, že chce Eh, tuto otázku řešit zpátky eh, doma se svým národním parlamentem, tak taková ta kritika je nepřijatelná. Já si nemyslím, že bychom k tomu měli mít referendum, ale nejmenším národní parlament, kterému se tímto omezují daleko více pravomoci, než tak bylo ve smlouvě, národní parlament by měl být eh, konzultován že by to prostě nemělo být jenom v nějakém nejasném rámci dohody přijato přes noc. Vidíme, že po pár týdnech je ten obsah zcela nepřijatelný. Takže já doufám, že se nám podaří tento návrh zlepšit, že najdeme nějaké ústavní řešení. Náš výbor je proto velice důležitý. A zároveň si myslím, že bychom měli velice úzce spolupracovat s hospodářským výborem a souhlasím s kolegy v tom, že my bychom měli vytvářet formu a oni obsah. My jsme prostě zodpovědní za ústavnost, za ústavní postupy zatímco oni jsou zodpovědní za obsah, tedy jak dosáhnout potřebných cílů. Takže přeji všem kolegům a kolegyním hodně úspěchů v této činnosti a myslím si, že je potřeba zachovat eh, při této činnosti chladnou hlavu. Děkuji. Bene, abbiamo... Dobře, diskutovali jsme již více než jednu hodinu, asi hodinu 20 minut. Tímto tématem se budeme ještě zabývat mnoho hodin. Máme, schromáždili jsme určitou, určitý materiál, někteří se vyjádřili kriticky, někteří trochu pozitivněji. A je to ještě v období svátku, ale dnes večer se setkáme se třemi našimi zástupci a mm, budeme se moci lépe zaměřit, budeme moci lépe zaměřit naše stanoviska. Tímto bych ale přešel k dalšímu bodu. Diskuze na, mm, téma bude, na toto téma bude pokračovat večer na společném zasedání s výborem Ekonem, ale my přejdeme již k bodu 5. Eh, to se týká článku 87 a 88 jednacího řádu a já jsem zpravodajem. Víte, že eh, Lisabonská smlouva hm, změnila systém, kterému se dříve říkalo rozhodování No, postupem komitologie a článek 290-291 jakožto primární právo stanoví možnost přenesení pravomoci a pokud e, bychom byli v Itálii, tak bychom řekli o, hovořili o legislativním delegování, ale Lisabonská smlouva e, vylučuje možnost hovořit o e, zákonech, protože ty vytváří pouze parlament a rada ministrů, ale je to eh, legislativní akt, kterým je možné přenést pravomoc na komisi a vydat akt přenesené pravomoci. Tento akt přenesené pravomoci na základě článku eh, 291 Lisabonské smlouvy musí být dále revidován ze strany přeskoumán parlamentem a parlament má tu pravomoc jej změnit a požadovat po komisi, aby vydala nový legislativní akt. A nebo dokonce může zrušit eh, to přenesení pravomoci na komisi. My jsme se snažili eh, vypracovat eh, hmm, Eh, jednací řád a to tež platí také pro eh, prováděcí akty. Článek 291 eh, Lisabonské smlouvy stanoví možnost, aby komise vydávala prováděcí akty. Ale ty mohou mít obecný charakter. Takže je možné vydávat akty eh, obecného charakteru, aniž by je členské státy musely, mm, musely provádět. Byla tady tedy potřeba stanovit nějaký systém nebo upravit systém, který by mm, zachoval parlamentu poslední slovo pokud jde o vhodnost, legitimitu eh, aktu přenesené pravomoci i eh, prováděcích aktů. Eh, zároveň je nutné zajistit určitou rychlost, která odůvodňuje to vydávání legislativních aktů prostřednictvím přenesení pravomoci. Systém je poměrně jednoduchý, navrhujeme změnu článku 87a a 88 jednacího řádu a doplnit tam 88a. 87a tam dojde ke změně. Týká se to kontroly aktu přenesené pravomoci a článek 88 hovoří o parlamentní kontrole eh, prováděcích aktů v obecného charakteru a 88a se týká postupu v případě že dojde k parlamentnímu procesu a jedná se to právních legislativního aktu základního charakteru na základě článku 50 nebo 51 jednacího řádu. Abych to schrnul, co navrhuji. V případě aktu přenesené pravomoci se stanoví, že předseda určí příslušné výbory a příslušný výbor má pravomoc jmenovat zpravodaje a e, vypracovat zprávu. Tato zpráva může samozřejmě požadovat, jak již bylo řečeno, změnu a může přijít s pozměňovacími návrhy prostřednictvím takto přenesené pravomoci, nebo může úplně e, navrhovat e, zrušení pravomocí, které byly přeneseny na komisi. Komise se domnívá, že Eh, to přenesení v pravomoci je v pořádku, tak na jednu stranu by mohla být nečinnost, ale jakmile je sděleno komisi, že tady je akt přenesené pravomoci, tak tady ale musí být parlamentní kontrola pro případné námitky ze strany parlamentu. Komise, výbor, který je příslušný, tak eh, tady může nechat tu lhutu uplynout, aniž by, se, aniž by něco udělalo, anebo během této lhuty, během form, prostřednictvím formálního aktu řekne, že nebude mít žádné námitky, ten příslušný výbor. To je typický průběh. Jak zaručit, že parlament jako celek bude mít pravomoc vyjádřit stanovisko k dané situaci. Pokud eh, výbor jmenuje zpravodaje nějaké zprávy a dostane se to až do plenárního zasedání parlamentu, tak s tím není žádný problém. Ale v případě, že příslušný výbor se rozhodne, respektive nerozhodne se nijak a nechá lhůtu uplynout, tak v tomto případě se předpokládá, že předseda parlamentu může zařadit na agendu na žádost, žádost 40 členů eh, parlamentu nebo jedné skupiny toto téma na agendu. V případě, eh, v tomto případě tedy zůstává tím definitivním soudcem v parlament. Pokud výbor chce vydat akt, který bez výhrady přijímá akt přenesené pravomoci, tak i v takovémto případě je možné, aby předseda parlamentu zasáhl, a to na žádost opět určitého počtu poslanců nebo politické skupiny, a požádá, aby se o tématu diskutovalo. Ale nadále to zůstává rychlé. Pak prováděcí akty. Je třeba připomenout, že pokud jde o prováděcí akty, tak máme prozatímní režim, protože výkon pravomocí v případě prováděcích aktů, tak eh, to dříve upravoval starý postup Eh, rozhodnutí 1999 468 28. června 99. Eh, Takže tady máme legislativní akty, které byly přijaty předtím, než vstoupila v platnost eh, nový jednací řád. A tam se odkazuje na toto rozhodnutí z roku 99. Takže některé články, a na některé články tohoto rozhodnutí. Je, tedy, je to tedy přechodný režim a tam se stanoví, že se uplatní starý postup. To znamená, článek 13 eh, nařízení 182 lomeno 2011 a tam se hovoří o tom, že se uplatní právě to rozhodnutí z roku 99. Pokud jde o zbytek, ostatní věci, tak se uplatní eh, předpisy, které jsou paralelní k, k tomu přenesené pravomoci. Pak tady máme ještě případy, kdy dojde k mm, procesu podle článku 50 nebo 51 našeho jednacího řádu tak v tomto případě se stanoví, že pokud tady jsou přidružené eh, výbory podle článku 51, tak tady připomínám, že už jsme změnili jednací řád v tom smyslu, že předseda parlamentu může rozhodnout o tom, zda aktiv prováděcí, eh, že prováděcí akty aktiv přenesené pravomoci, článek 80a to upravuje, jak pro aktiv přenesené pravomoci, tak pro prováděcí akty, tak jsme eh, rozhodli o změně jednacího řádu, já jsem opět byl zpravodajem a rozhodli jsme o tom, že předseda parlamentu je ten, který rozhodne o tom, zda další postup v případě článku 51 bude svěřen kontrole v prostřednictvím aktu přenesené pravomoci výboru, který on zvolí, podle toho, o, jaký, o jaké téma se jedná, anebo zda je třeba eh, zkontrolovat ještě jednou aktiv přenesené pravomoci nebo prováděcí aktiv obecného charakteru. Takže se tedy předpokládá uh, ustanovení přidruženého výboru nebo určení přidruženého výboru a bude to tedy na předsedovi, aby rozhodl o datu a rozhodl o výboru, který se zúčastní tež platí tak pro článek 50, ale v tomto případě lze téma rozdělit a předpokládá se, že se toho mohou účastnit oba výbory. Odvádí svoji práci samostatně a postupuje se až do konce celého procesu. Ten postup je oddělený, oba výbory postupují samostatně. Víceméně toto je eh, obsah eh, nového znění článku. Není to úplně jednoduché, ale ten postup komitologie byl mnohem ještě složitější, takže na místě, abychom eh, precizně upravili tuto oblast, jde o to zachovat kontrolu, tuto kontrolu uplatňovat co nejrychleji a svěřit to příslušnému výboru v případě základního legislativního aktu, ale zároveň umožnit eh, zakročení eh, parlamentu na plenárním zasedání prostřednictvím stanovených mechanismů. Není je prostor pro to, abyste se k tomu vyjádřili, pokud to chcete nějak komentovat. Uh, uh, um, Pane předsedo, máte celkem pravdu. záležitost aktů v přenesené pravomoci a prováděných aktů, prováděcích aktů. A to, jak eh, s nimi zachází Evropský parlament, působí této sněmovně problémy. A domnívám se, že váš návrh zjednodušuje a zjasňuje tyto postupy. Budeme o tom muset ještě hovořit s koordinátory z mé skupiny trochu více, tak abychom mohli získat úplnější odpověď, a to především od koordinátorů působících ve výborech, které mají z této, v této oblasti eh, větší zkušenosti než já. Děkuji, panu Dafe. Já jsem to schrnul, ale je tady písemná zpráva a prostřednictvím pozměňovacích návrhů je možné věci upřesnit. Nyní pan Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Ta poslední část vašeho projevu mě vedla k tomu, že se u mě objevily určité obavy, protože když vy říkáte, že jste hovořil opravdu telegraficky, synteticky, jak jste to nazval vy, tak já si tedy nedovedu představit, jak bude vypadat ten písemný text. Nevím, zdali to tedy bude opravdu výplot um, italské právní školy. No uvidíme, jak to bude vypadat. určitě se to děje i v jiných státech. Například ve Španělsku existují delegované zákony, díky nímž vlastně v podstatě parlament předává pravomoci vládě jedna. To znamená, že je přesně stanoven mandát této přenesené pravomoci a je také zcela jasně stanovené, jakým způsobem tato pravomoc její provedení bude kontrolováno. Samozřejmě se také zajistí, aby bylo to jednání vlády zhodnoceno. Tady máme trošičku jiný problém v souvislosti s aktiv přenesené pravomoci. To znamená, že parlament má nebo si ponechává eh, určitou pozici a co se týče té zprávy pana Kasínyho, tak tady jde o stanovení postupů, které zajistí kontrolu provádění těchto aktů v přenesené pravomoci. To znamená výkon těchto aktů, implementace. A tady eh, parlament hraje daleko méně jasnou roli ty, ta rozhodnutí, která může přijmout, jsou daleko slabší. To znamená, že do určité míry to všechno závisí na tom, zdali ten výkonný výbor přijme tedy tu výzvu Evropského parlamentu v souvislosti s kontrolou aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Jménem stínového zpravodaje z mé skupiny, který v tuto chvíli nemůže být přítomný, jménem tedy Vitaila Moreiry, mohu říci, že obecně souhlasí s návrhy formulovanými předsedou Kasínemi, ale přál by si, aby došlo ke zjednodušení určitých eh, stanovených postupů. Eh, také eh, říká, že určitě předloží pozměňovací návrhy, které půjdou právě tímto směrem zjednodušení. Další se nehlásí. Zareaguji tedy Ehm, měl jsem určité problémy, když jsem se zabýval eh, tímto tématem a to vyplývá z toho, že v italském právu máme jinou terminologii. A myslím, že to tež eh, bude platit také pro jiné jednací řády. Eh, legislativní pravomoc podle italské ehm, legislativy patří parlamentu, ale v určitých výjimečných případech to platí také pro exekutivu, tedy pro vládu. A v případě přenesení pravomoci, kdy jsou stanoveny lhuty a je, týká se to zásadního obsahu, tak eh, vláda může vzít odpovědnost na sebe a může učinit kroky, které mají okamžitý účinek, a to v případě eh, naléhavosti. Ale do dvou měsíců to musí být upraveno v rámci eh, práva. Musí být přeměněny v předpis. Lisabonský, Lisabonská smlouva používá jinou terminologii, což už je samo sobě problém protože tam se hovoří, že akt přenesené pravomoci není legislativním aktem. Tam se hovoří, že je možné eh, přijmout eh, nelegislativní akt. To znamená, hovoří se o tom, že se jedná o nelegislativní akt, ale jediným rozdílem od eh, aktu přeneseného pravomoci je, v podstatě se jedná o právní předpis, ale není to právní předpis. Ale je tady další důležitá věc. Článek 290 výslovně uvádí, že legislativní akty, to znamená akty přenesené pravomoci, výslovně stanoví podmínky toho, čeho se týká přenesení v pravomoci, a to buď Evropský parlament nebo Rada, mohou rozhodnout o tom, že eh, zruší to přenesení pravomoci. A po, je tady podmínka, že do určité lhuty, prostřední, která je stanovena prostřednictvím legislativního aktu, takže parlament nebude mít námitky. Takže tady, že tady máme eh, systém, kdy tady je tedy ten základní legislativní akt, eh, převede pravomoci na komisi, jedná se o věc obecného charakteru podle určitých kritérií ale musí být vždy stanovena lhůta a do této lhůty parlament může buď to přenesení pravomoci zrušit, odvolat, anebo může vznést námitky a tedy provést změnu. Pravomoci, které náleží parlamentu, tak samozřejmě tady je zapotřebí příslušný výbor, ale ta um, finální pravomoc, definitivní pravomoc je na parlamentu a musí mu zůstat a je srozumitelné, je jasné, že akt v přenesené pravomoci eh, umožňuje přenesení pravomoci u věcí obecného charakteru. A je třeba stanovit, co se stane a parlamentu, tedy plenárním zasedání, musí zůstat zachována možnost, aby rozhodl. Ale je tady naděje, že to všechno proběhne rychle aby se legislativní proces příliš nezatěžoval. Akty přenesené pravomoci, eh, pardon, prováděcí akty. Jsou to legislativní akty či ne? Podle toho, podle mých zkušeností, se jedná o obecné administrativní akty, na rozdíl od aktu přenesené pravomoci. Teď se jim říká prováděcí akty. Ten režim je úplně stejný, ale je tady komplikace toho, že se jedná o e, prozatímný režim. Máme tady dva postupy pro e, prováděcí akt, jak to v přenesené pravomoci a musíme je přizpůsobit situacím, kdy se uplatňuje článek 50 nebo 51. To je takový obrázek e, situace, Text v písemné podobě již máte a myslím si, že lhouta pro podání pozměňovacích návrhů bude 26. ledna v poledne a pak bude 28. února následovat hlasování, pokud s tím souhlasíte. Vidím, že nikdo nenamítá, můžeme tady postupovat tak, jak jsem uvedl. Bod číslo 6 je další otázka, další bod na naší agendě, týká se jiného tématu. A také já jsem eh, zpravodajem. Týká se to volby místopředsedů, je to poměrně jednoduchá věc. A byli jsme požádáni, abychom se vyjádřili v případě eh, změny jednacího řádu pro eh, případ nahrazení některých místopředsedů parlamentu. My jsme se vyjadřovali k nominaci jednoho místo předsedy, kde se může postupovat aklamací, a to i v případě ehm, potřeby nahradit pouze jednoho místo předsedu. A bylo nám řečeno ano, s tím není žádný problém, protože pokud je, se předpokládá, že všichni místo předsedy, místo předsedové mohou být zvoleni aklamací, místo aby se hlasovalo, tak eh, tento postup je možný také v případě, že je pouze jeden kandidát. kandidát. Takže k tomuto jsme se již vyjadřovali, vypracovali jsme stanovisko, ale pak tady máme stejný materiál a tady jsme chtěli, aby byla proskoumána otázka podrobněji. Měli jsme vyjádřit své stanovisko a případně hovořit o změně jednacího řádu a to v případě toho, že je zapotřebí nahradit více místo předsedů. Tady už to je trošku komplexnější, složitější, protože tady máme eh, stanoveno, stanoveno jak, jaká je hierarchie. Myslím si, že ten příklad je jasný. Máme tady předsedu a místo předsedy, ale pak Eh, počet kandidátů by měl být stejný jako počet míst. Máme čtyři předsedy a čtyři kandidáti. Otázka zní, je možné postupovat aklamací? Jednací řád říká momentálně, že ano, a je na předsedovi, aby rozhodl. Ale pak je tady problém eh, hierarchie. Obvykle je to tak, že eh, se o tom rozhoduje hlasováním. Hypotéza je taková, že máme tady, já jako to zpravodaj navrhuji změnu. Můžeme postupovat aklamací, ano, ale poté je třeba stejně hlasovat, abychom určili hierarchii. Můžete proti tomu mít námitky, můžete říci, jaký smysl má že budeme postupovat aklamací, když potom stejně musíme hlasovat eh, kvůli tomu, aby jsme stanovili hierarchii místo předsedu. Takže to už můžeme tak jako tak hlasovat na začátku a ušetříme si práci. Ale jelikož se je stanovena aklamace, eh, v případě omezeného počtu eh, místo předsedů. A pak tady ještě další podmínka nebo dotaz, a sice co se stane v případě, že při hlasování o místopředsedích, místopředsedech zde je nutné stanovit minimální počet. Doposud je zkušenost taková, že průměrný počet hlasů činil vždy 6, 5, 6, 7 Proto orgány řekly, že tady není zapotřebí to upravovat, abychom měli minimální počet hlasů, protože v praxi se to najevilo jako problém. Ale vidím, že tady už se někdo hlásí o slovo, takže se prosím, můžete se k tomu vyjádřit. Děkuji, pane předsedo, za úvod do této problematiky. Děkuji také za ten pracovní dokument. Rád bych se zaměřil teď na bod 2. Tady v podstatě vyvstává velmi zajímavá otázka v souvislosti s jednacím řádem. To znamená, že ve chvíli, kdyby bylo pouze tolik kandidátů jako míst, tady hovoříme o místopředsedech a kvestorech, tak v tomto případě lze, lze postupovat aklamací, volit aklamací tedy. A poté je na rozhodnutí předsedy, zdali přijde ještě k volbě či ne. To znamená, že jde o velmi politickou záležitost a neexistuje také žádná možnost, že by se například řeklo ve chvíli, kdyby dvě frakce, anebo kdyby existovalo kvorum 40 lidí, tak musí dojít k tajné volbě. To znamená, že tady neexistuje žádná možnost eh, nějakým způsobem, aby eh, další skupiny ehm, navrhly dalšího kandidáta, což si myslím, že je opravdu zajímavá otázka. To znamená, že tady se hovoří pouze o tom, že pořadí bude v podstatě určeno eh, nějakým eh, rozhodnutím, že se bude volit aklamací a že jde tady v podstatě o technický postup. A poté plénum má právo ještě se k tomu vyjádřit. To si myslím, že je v každém případě smysluplné. Co se týče Bčka, uh, tak tady já s odpovědí zprávy jaksi nesouhlasím, protože tady se hovoří o místo předsedech, ale týká se samozřejmě i kvestorů, to znamená ve chvíli, kdy je těch kandidátů více. A jednací řád má rácio, který říká, že v prvním volební, jak se v prvním volebním kole absolutní eh, většina a až ve třetím kole by měla být rozhodující jednoduchá většina. To samozřejmě platí i u předsedy ve chvíli, kdy těch kandidátů je více. To znamená, že tady si myslím, že ta většina by měla být co nejširší a ve chvíli, kdy nejširší, jak si nebo absolutní většina není možná, tak by měla stačit i jednoduchá většina. To znamená, že ve eh, druhém kole To znamená, že většinou nebo v podstatě v tuto chvíli neexistuje žádný předpis, který určuje minimální počet poslanců, kteří musí volit. A tady máme vlastně dva návrhy, které jdou proti sobě a v podstatě navzájem se vylučují. To znamená, že to, co je napsáno tady, to znamená, že se volí pouze jeden. Takže tady, tady je v podstatě takový ten obecný příklad. To znamená, že v podstatě doposavat tomu v, původně tedy tomu bylo tak, že v tom prvním kole byly vole, bylo voleno 6,23, ve druhém kole 4,61 poslanců. A většinou se tedy to finální rozhodnutí vždy přesune až na to třetí kolo. A tady dochází dokonce ke snižování těch eh, čísel. To znamená, že ve chvíli, kdy se to vždy přesune na to třetí kolo, tak je to správné ve chvíli, kdy hovoříme o volbě kvestorů a předsedů? Já jsem se poté podíval na interní pravidla největší politických skupin Evropského parlamentu a v jejich pravidlech je napsáno, že u, u volby, voleb se musí účastnit minimálně 50 poslanců. E, ta druhá největší e, frakce hovoří o single transferable vote. To znamená, že každému kandidátovi je určeno jedno číslo a rozhoduje se potom o všech kandidátech. To znamená, že podstatě to, co vyplývá z tohoto textu, vůbec jaksi eh, se ani nepodobá tomu, co eh, v podstatě na pravidlech už existuje. Ale když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, ve chvíli, kdy budeme mít více jak 15 kandidátů, anebo i kdybychom měli 14 kandidátů a teď to pořadí bylo stanoveno eh, tajnou volbou, tak by tady fungovaly ty stejné mechanismy. To znamená, že tady vyvstává ta otázka, zdali se nevrátíme k tomu řešení, které již e, eh, přijali některé politické skupiny. To znamená, že si stanovili, kolik minimálně poslanců se musí této volby účastnit. Například minimálně tedy těch 50%, tak aby ty hlasovací lístky a celá ta volba byla legitimní. Já si myslím, že tady by mělo ještě dojít k výměně názoru, nejsme jaksi vůbec tlačení čase. Myslím si, že v lednu se o tom ještě můžeme eh, bavit a já doufám, že budeme mít tedy možnost právě ještě ten bod 2b eh, trošičku pozměnit. To znamená, že podívat se na ten, eh, na to písmeno 2b trošičku více do detailu, protože co se týče písmena 2a, tak tady si myslím, že eh, toho měnit není třeba moc. Ano, já jsem předložila pracovní dokument, takže zatím máme obecnou diskuzi. Jedná se o prozatímní rozhodnutí. Pokud eh, řekne, zde o to zda si myslíme, že je zapotřebí jednací řád změnit či nikoliv. Pokud si myslíme, že ano, tak já předložím eh, podrobnější zprávu, ale pokud se domníváme, že není zapotřebí jednací řád měnit, pak eh, zůstanou věci tak, jak tomu je doposud. Hm, kolega podle mne požaduje, aby došlo ke změně, pokud jsem to pochopil správně. Nevím, jak to vidí ostatní kolegové. Chcete se k tomu nějak vyjádřit? Vidím, že tady se hlásíte již o slovo. První je pan Dav. Um, <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že bychom měli pravidla změnit. A to ve dvou ohledech. Za prvé, otázka aklamace u kandidáta. Já jsem přesvědčen o tom, že v tuto chvíli už je to trochu zastaralá forma volby. Běžnější praxí by bylo hlasovat tajně. Tak, aby všichni, kteří mají něco proti, anebo nemají nic proti, se mohli vyjádřit případně aby se mohli lidé eh, zdržet hlasování. To si myslím, že je všechno běžnou součástí rutinních postupů demokratického parlamentu. Kdyby po mně předseda chtěl, abych aklamací někoho zvolil, tak bych z toho měl trochu divný pocit. Možná bych eh, se cítil dokonce trochu trapně. A zvlášť k tomu, že dnes máme k dispozici eh, systémy pro elektronické hlasování, tak si myslím, že opravdu není žádný problém hlasovat tajně. A tajné hlasování ustanovit jako jedinou možnost volby. A tím si myslím, že by se vyřešil problém předsednictví. Co se týče samotného systému a jeho metody voleb, tak mám pocit, že má skupina by preferovala takové řešení, kdybychom změnili stávající akumulaci hlasů na systém jednotlivých převoditelných hlasů, který je jasnější, srozumitelnější a spravedlnější. A já bych se rád k tomuto ještě na jaře vrátil trochu podrobněji. Abbiamo ancora Efner che vuole intervenire. Ještě tady pan Hefner, který chce vystoupit, prosím. Děkuji. Děkuji i za tento dokument. Tak, půjdeme mu to po pořadě. Co se týče prvního bodu, který bude hodně důležitý i v souvislosti s finálním rozhodnutím u druhého bodu ve chvíli, kdy budeme chtít opravdu eh, přejít ke změně jednacího řádu. Já si myslím, že co se týče právě té aklamace, aklamace by měla být nouzovým řešením, neměla být jaksi tím pravidelným postupem. E, já si myslím, že pro Evropský parlament bude dobré, když nebude aklamovat. Pan kolega Dav v podstatě hovořil o tom, že tady máme už i elektrický systém, elektronický systém, který je daleko rychlejší a myslím si, že je i daleko důstojnější. Já jsem v podstatě vždy odmítal aklamaci, protože eh, ve chvíli, kdybychom přišli k aklamaci, tak bychom si museli být jistí, že by všichni souhlasili s tou tajnou vodbu, následovnou tajnou volbou. Já bych rád toto ubezpečení měl, že by tedy celý parlament s tím souhlasil i, i ve chvíli, kdy budeme navrhovat kandidáty za naše politické skupiny, tak tady se v podstatě jedná o velmi důležitou reprezentativní funkci. A já bych proto navrhl, abychom vždy volili. Takže to by byl ten první bod. Dále, pokud bychom zůstali u té interpretace z června, to znamená ta odchylka nebo ta odchylka, to znamená, že bychom mohli rozhodovat i prostřednictvím aklamace, tak já bych byl proto, aby Evropský parlament se mohl od tohoto eh, pravidla odchýlit ve chvíli, kdyby jedna politická frakce byla proti nebo 40 poslanců bylo proti. Já si myslím, že bychom to demokraticky asi těžko mohli odůvodnit. protože my samozřejmě musíme zajistit, aby místo předsedové měli eh, více jak polovinu hlasů. A pokud by tedy tím přáním většiny opravdu byla aklamace, eh, tak dobře, ale myslím si, že bychom to měli podpořit eh, kvalifikovanou většinou. Dále co se týče bodu 2a, tak tady si myslím, že ten váš návrh, pane předsedo, je velmi dobrý, co se týče toho návrhu tajné volby. A co se týče bodu 2b, tak já to vidím podobně jako kolega s tím rozdílem, že co se týče toho volebního postupu, to znamená toho single transferable vote, eh, já si myslím, že to by bylo lepší, protože tady by v podstatě došlo k tomu, že by musela být, musel být zvolen minimální počet kandidátů. A já nicméně ale existují eh, lepší postupy a já si myslím, že bychom z těch lepších měli vybrat opravdu ten nejlepší. Děkuji, pane Hefnere, a na řadě je pan Guerrero. Děkuji, pane předsedu, velmi stručně já si myslím, ano, jednací řád by měl být pozměněn, s tím souhlasím. Kromě toho si myslím, že by bylo dobré, kdyby to ne, že by bylo dobré, aby to nebyl předseda Evropského parlamentu, který bude rozhodovat o pořadí e, kandidátů. A stejně, jak říkal pan Hefner, ti kandidáti budou přece navrženi politickými skupinami. To znamená, že budou mít podporu poslanců Evropského parlamentu. Samozřejmě, že uvidíme tu diferencovanou eh, podporu každého jednotlivého kandidáta. To znamená, že co se týče toho pořadí, tak to by mělo být určené počtem hlasů a ne předsedou. Grazie, eh, Děkuji panu Guerrerovi. Někdo další se nehlásí o slovo. Myslím si, že alespoň za ty, kteří si vystoupili, je jednomyslně jasné, že jednací řád chceme změnit. Máme tady radikální návrh, aby hlasování bylo tajné. Ale pak je tady návrh pana Výlenda, který podporují ostatní, a sice abychom stanovili minimální počet kandidatur pro které je nutné hlasovat, aby hlasování bylo platné. V každém případě mm, předložíme podrobnější zprávu, k které budete moci mít pozměňovací návrhy a bude se to týkat tedy změny jednacího řádu. Uvidíme, kdy se nám podaří stanovit další zasedání. Nebude to nic komplikovaného, stačí schromáždit vaše návrhy. Mm, tla, tak čas na nás netlačí. a ani to není nějak komplikovaná záležitost, která by vyžadovala dlouhou diskuzi. Myslím si, že právě zprávu bychom mohli předložit již v únoru. Tímto se dostáváme k bodu 7 a zpravodajem je pan kolega DAF. E, I tady se jedná o změnu jednacího řádu na e, základě článku 212 jednacího řádu. Zda má být e, povinné hlasování v případě toho finálního hlasování i v případě parlamentních výborů, kdy se jedná o legislativní postup. To znamená, jaká jsou omezení. Musí se jednat o legislativní proces a musí se jednat o poslední hlasování. A jednací řád by se pak eh, mělo hlasovat eh, jmenováním. Pane Dafoe, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že to je poměrně jasné zlepšení demokratické praxe, které jde v zájmu transparentnosti. Ale také uznává, že se zvýšila Lisabonskou smlouvou zákonodárná pravomoc Evropského parlamentu a také, že narůstá důležitost legislativní práce výborů EP. A to zvláště vzhledem k tomu, že v tuto chvíli existuje větší tendence přistupovat k dohodám v prvním čtení. Následně tedy gro legislativní práce probíhá prostřednictvím hlasování ve výborech. Pro tuto chvíli je na rozhodnutí, jestli se bude hlasovat jmenovitě nebo ne. Ale mám pocit, že pokud se chceme držet těch nejvyšších norem odpovědnosti a transparentnosti, tak eh, nazrává doba na to, aby takovéto jmenovité hlasování bylo povinné. u všech legislativních hlasování, a to ve všech fázích projednávání ve výboru. Ve všech případech by se mělo, jmenovat, by se mělo hlasovat jmenovitě, s tím, že výsledky hlasování by měly být v zápise, což už konec konců jsou u plenárního zasedání. Zamýšlel jsem se také nad formou, kterou by na sebe mohli vzít takovéto změny v jednacím řádu, protože jsem předložil první návrh. A říkal jsem si, že by to šlo udělat tak, že bychom tam mohli zapojit články 166 a 167 odstavec 2. A to článku 196 jednacího řádu. Pak jsem se ale nad tím ještě více zamyslel a říkal jsem si, že možná jednodušší a jasnější by to bylo, kdybychom pozměnili článek 195 a přidali k němu odstavec, ve kterém by se říkalo, že hlasování o legis- návrhu legislativního aktu ve výboru v jakékoliv fázi zákonodárného procesu bude jmenovité. A já jsem také rozdal pozněvací návrh ke své vlastní zprávě v tomto smyslu, a to dnes odpoledne. To je, myslím, vše, co musím pro tuto chvíli říct. Děkuji, pan Leniu. Andrew, I think it's important. Děkuji. Já si myslím, že důležité je, abych někdy řekl Andrew, že s vámi souhlasím, abyste viděli, že to je možné. Musím říci, že když jsem se díval za poslední dvou a půl let na hlasovací seznamy, a uvidíte tam jmenovité hlasování a jmenovité hlasování a jmenovaté hlasování u poměrně triviálních pozněvacích návrhů a potom u konečného hlasování se po jménech nehlasuje. A přitom se jedná o závěrečný zákonodárný akt. A občané, naši voliči, kteří nás sem poslali, by měli mít právo vědět, jak jsme hlasovali u toho konečného návrhu. Děkuji. Pan Hefner? Já jsem eh, si dnes vyměnil roli s panem Agňou, protože já dnes, co bylo řečeno, za tak přesvědčující nepovažuji. Já nevím, proč bychom ve všech stádiích, nebo tak aspoň to chápu já, když čtu ten návrh, proč tady musí docházet neustále k tomu jmenovitému hlasování nebo písemnému hlasování. To neplatí ani pro plénum, to můžete si sice o to požádat, ale není to základní princip pro všechny případy. To je pro mě velmi zvláštní. Já tady vidím jaksi dosti velkou souvislost s tou zprávou pana Gerera, to znamená u těch dohod po prvním čtení, to znamená ta možnost, že Evropský parlament ještě jednou bude o tom hlasovat i o pozměňovacích návrzích a dalších návrzích, které v podstatě to jmenovité hlasování určitým způsobem vymezí. A teď kolega hovoří o jmenovitém hlasování u všeho. Já si myslím, že tady můžeme postupovat daleko pragmatičtěji pragmatičtěji. To znamená, že ano, jmenovité hlasování je správné, ale nemusíme ho aplikovat úplně na všechny fáze celého tohoto postupu, protože ty nástroje jsou samozřejmě důležité, ale myslím si, že my musíme zajistit, aby existovala také jasná transparentnost všech postupů eh, v rámci tohoto parlamentu. To znamená, že já ještě zcela přesvědčen nejsem, ale čas přeci ještě máme. Thank you very much, Chair. Very briefly. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Vyslechli jsme si argumenty pro i proti. Myslím, že to není nedůležitá otázka. Byť na samém začátku, když jsme se tím začali zabývat, se zdálo, že to půjde zvládnout poměrně jednoduše. Argumenty byly předloženy, jsou na stole a jak říkali předřečníci, pořád máme určitý čas o tom hovořit. Naše skupina by ráda o této problematice hovořila během nadcházejících týdnů a potom předložíme stanovisko své skupiny. Děkuji. No Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli jsem panu Hefnerovi rozuměl, když hovořil o mé zprávě nebo návrhu zprávy o článku 70, protože to, co se stanovuje tam, je následující. Ve chvíli, kdy dojde k dohodě v rámci vyjednávání s radou, komise musí přejít k odhlasování této dohody, ale nehovoří se o tom, že tady se musí jednat o jmenovité hlasování. To v té zprávě není. Chce odpovědět pan Dav? Ano, já, jak jste říkali, mm, budeme mít čas o tom diskutovat ve skupinách a já myslím, že je důležité, abychom o tom hovořili v politických skupinách. Abychom zjistili, jak vypadá názor. Co se naší skupiny týče, tak v podstatě pohled na takovýto transparenční registr je takový, že poslanci a poslankyně v naší skupině se domnívají, že že by na to měl reagovat celý parlament, tak aby to bylo co nejjasnější. V tom smyslu, že když rozhodujeme o právní úpravě, tak takováto rozhodnutí musí být veřejně kontrolovatelná. A byl bych překvapen, kdyby nějaká skupina po tom, co si promyslela tuto problematiku, se k tomu postavila jinak trvat na jmenovitém hlasování ve výboru, pokud má dojít ke jmenovitému hlasování, tak eh, to musí eh, schválit čtvrtina přítomných členů, což je poměrně složitý postup. zatímco to navrhované řešení by bylo trochu efektivnější nebo modernější, chcete-li. Byl by to modernější parlamentní postup. Bene, allora non resta che avvia... Dobře, nezbývá nám než to dovést k závěru. Jako máme lhůtu 26. ledna pro pozměňovací návrhy a 28. února se bude hlasovat, pokud s tím souhlasíte. Pane Dafe. Kolegové říkali, že by se k tomu chtěli vrátit ve skupinách, takže si myslím, že bychom to mohli oddálit až na únorová zasedání výboru, tak aby všichni měli příležitost si to probrat eh, ve skupinách mezi koordinátory. Děkuji. S tím nemám žádný problém. Tím pádem to bude spadat do programu únorového zasedání. To je lhuta pro předložení pozněvacích návrhů 28. února poledne a na následujícím zasedání budeme hlasovat. Ještě nevyprošel nám čas, náš čas, v 18.30 tady máme společnou schůzi eh, s výborem Ekon, takže si můžeme dát přestávku. Prosím vás, abyste dorazili včas na 18.30 a ještě bych vám rád připomněl, že naše řádní, řádné zasedání proběhne 25. ledna od 3 do 18.30 a poté 26. ledna eh, dopoledne od 9 do půl jedné. Kromě toho jsme eh, stanovili mimořádné zasedání, na 18.30 až 22, a to dnes. Uvidíme, jaký bude program. My jsme se chtěli setkat eh, s předsednictví eh, rady a komise, s zástupci. Už jsme o tom začali hovořit, ale uvidíme tedy, zda se to podaří. Chtěli bychom se setkat s třemi koordinátory A oni den poté budou na eh, konferenci předsedů. A pokud se tedy máme rozhodnout nebo určit náš směr, tak se s ním musíme setkat den předtím. 9. ledna bude toto zasedání a uvidíme, jaký bude vývoj. Případně ji můžeme odvolat, ale prozatím tedy na 9. ledna bude, jsme stanovili mimořádné zasedání a tímto uzavírám dnešní zasedání. Děkuji za pozornost.